datech a rovnou dávám slovo panu, panu Buskovi. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážený místo předsedo Evropské komise, vidím, že se zde mění obsazení za komisi. Velké objemy dat představují obrovský potenciál pro evropskou ekonomiku. Evropa, Evropa potřebuje ambicioznější, aby vedla tento peleton. Ale zároveň musíme chránit naše hodnoty, evropské hodnoty, soukromí, chránit data. Pokud jde o velké objemy dat, Evropská unie musí vytvořit inovační rámec, který zajistí eh, bezpečnost dát a zároveň soukromí. Dále musíme podporovat soukromé investice do infrastruktury a zároveň do výzkumu a vývoje. Dalším bodem vytvoření skutečně ne digitální unie se všemi standardy, pravidly pro duševní vlastnictví, otevřenými veřejnými daty. A čtvrtým bodem je podpora startupů a malých a středně velkých podniků právě v takové nové ekonomice tohoto typu a zároveň do toho zapojit veškerou naši společnost, která by mohla těžit eh, z této prosperující ekonomiky a zároveň velkoobjemových dat. Proto chceme, aby komise a rada udělali vše proto, aby jsme realizovali tyto cíle, tak aby se Evropa stala globálním hráčem, globálním průkopníkem v této oblasti. Rád bych poděkoval i mé kolegyni, která se zapojila i na úrovni výboru eh, při přípravě návrhu usnesení a této otázky k ústnímu zodpovězení. A ještě jedna závažná oblast, to je ochrana spotřebitele, spotřebitelský právo, všem to je odpovědnost výboru IMCO a jistě paní předsedkyně Vicky Ford pohovoří i na toto téma. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. Děkuji, eh, pane předsedo, a nyní paní Ford. Děkuji vám. Eh, digitální svět nezná hranic a je třeba, abychom eh, pracovali napříč, spolupracovali napříč Evropou a napříč celým světem. Eh, velká data, to je o logistice, obchodech, prodeji, snižování nákladů a tak dále. Je to také klíč k ekonomickému růstu ale podstatné je, že potřebujeme kvalitní regulaci jak pro firmy, tak pro spotřebitele. Také se používá množství osobních dát a to může dát eh, spotřebitelům eh, velkou eh, sílu a také investoři mohou investovat větší důvěrou. Máme tady eh, zacházení s velkými množstvími dat a tady vznikají nové otázky transparentnosti a zodpovědnosti a to se týká zejména těch, kteří nově vstupují na trh těchto velkých dat eh, která eh, jsou všudy přítomná a nezůstávají pouze ve velkých monopolních strukturách. Eh, velká data zasahují úplně všechno, eh, zdraví, životní prostředí a tak dále, ale my potřebujeme inteligentní státní zakázky, eh, tak, abychom měli inteligentnější budoucnost a je třeba, aby se tedy v této oblasti vyměňovaly nejlepší postupy při zadávání veřejných zakázek. Musím říci, že loni v létě jsme konstatovali, že to, co máme dosud, nestačí. Eh, potřebujeme vytvořit nová pravidla pro ochranu eh, dat. Něco jsme tedy vytvořili, ale mimo Brusel pořád převládají pochybnosti o tom, zda ta naše regulace eh, je dostatečná. Obávají se, že mohou být data příliš svázána a e, přesto nedostatečně bezpečná. Čili my skutečně potřebujeme mít jasné pokyny, jasná pravidla, které budou fungovat jak pro firmy, tak pro spotřebitele, jak pro tradiční společnosti, tak pro nové podniky. Regulace je hezká, ale teď je třeba, abychom ji řádným způsobem e, implementovali. Děkuji. A nyní za komisi pan předseda Ansip. Prosím. Děkuji vám, paní předsedající, dámy a pánové. Já vám děkuji za ty otázky, o kterých dnes budeme jednat. Ukazuje se, že je čas, abychom měli v Evropě vytvořené dostatečné podmínky, tak abychom mohli pomocí nich podporovat ekonomii. Očekáváme, že eh, toto ekonomické odvětví do roku 2020 eh, dosáhne nejméně 3 HDP. Eh, musí se stát tyto datové záležitosti jedním ze stavebních kamenů pro budoucnost, pro příští zaměstnanost. Je třeba, abychom rozuměli tomu, jak fungují datové trhy, jaký je přístup k nim, jak se mohou volně pohybovat v rámci Evropské unie. Komise mapuje současná omezení volného pohybu dat, eh, zejména pokud se týče přístupu firem eh, k datům, používání dat, obnovené používání dat a tak dále, včetně vlastnických otázek. Eh, data to je nová ropa. Standardní operabilita to jsou naše nové ropovody. Komise eh, vypracovává eh, soustavu priorit pro standardy a standardizaci hlavní akce v digitální oblasti, což je společný digitální trh, který bude usnadňovat práci. Komise se bude snažit rychle rozvíjet cloud computing ve všech sektorech, kde může tato technologie zlepšovat produktivitu. Abychom digitalizovali eh, veřejnou zprávu, eh, počítáme s novým akčním plánem e-governmentu. To bude znamenat eh, zrychlení implementace nových inovačních a kolaborativních eh, projektů a přístupů. Podporujeme Podporujeme eh, interoperabilitu a přeshraniční digitální služby. Efektivní regulační rámec eh, v oblasti ochrany osobních dat zároveň s novými nebo obnovenými pravidly eh, pro bezpečnost v kybernetickém prostoru napomůže rozvoji ekonomiky tím, že posílíme právní jistotu a sjednotíme pravidla, pomůžeme tím, že firmy v Evropské unii budou soutěžit za rovných podmínek specifická situace malých a středních podniků eh, byla zohledněna v návrzích eh, na obecnou, tedy eh, zařízení o obecné ochraně dat. Komise postupovala opatrně tak, aby nevznikly zbytečné případy byrokratické zátěže. máme eh, regulátory, eh, kteří, kterým se musí poskytovat určitá data a máme eh, jednotné kontaktní místo One Stop Shop, tedy s tímto počítáme. Nejde ovšem o data jako taková pouze. Potřebujeme také příslušné kompetence, příslušné schopnosti, čili hm, agenda nových kompetencí, Eh, je již začlen do pracovního programu komise na rok 2016 a cílem je maximalizovat potenciál těchto eh, nových pracovních míst. Eh, jedna z otázek se týká tedy EU Brokers, čili toho datových trhů a zprostředkování potřebujeme lépe porozumět mechanismu eh, oceňování a správného složení dat a také vlivu na datovou ekonomiku. Zvláště pečlivě se budeme zabývat transparentností, zodpovědností a nediskriminací. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři. A teď eh, otevíráme rozpravu. Nejprve pan Bony na minutu a půl za EPP. Paní předsedkyně, pane místopředsedo komise, co je cílem? E ekonomika založená na větším a rychlejším objemu dat eh, nám může poskytnout personalizovaná řešení, rychlejší řešení, Eh, jak zpráva eh, státní, tak eh, věda, tak města vedená na datech, takzvaná smart cities, mohou věci výrazně zlepšit a podobně průmysl, který by se mohl mnohem více opírat o lepší využití dat pomocí robotů a tak dále, je e, naším cílem. Je to také e, ještě e, větší páka pro to, aby se naše malé a střední podniky staly konkurenceschopnější a kompetentnější. Co potřebujeme? Rámec, který by byl lepší, jak regulační, tak negulační. Mnohem více takzvaných takzvaných měkkých právních norem. Musíme respektovat soukromí a bezpečnost, ale zároveň tady využívat nových možností, eh, která umožňují eh, ty eh, nové způsoby zpracování údajů dostupnost nejrůznějších údajů a možnost jejich využití pro veřejné a obchodní účely, to je cílem. Efektivnější infrastrukturu, možnost další digitalizace, vysoce eh, výkonných eh, počítačových center a takzvaný cloud computing. K tomu samozřejmě bude zapotřebí nových znalostí a dovedností. Standardizované a interoperabilní řešení napříč Evropou. To všechno všechno jsou věci, které umožňují e, mnohem větší konkurenceschopnost Evropy. Nemáme času na zbyt, takže e, očekáváme konzistentní návrhy ze strany komise. Děkuji vám, pane Bony. A modrá karta ze stejné frakce to není možné, takže teď je na řadě paní Toja na minutu a půl, prosím. Děkuji vám. Cílem je znovu nastartovat růst v Evropě, umožnit, aby se evropská ekonomika stala prospe, eh, eh, více prosperující a to je možné i díky těmto novým technologiím, ale k tomu je zapotřebí evropské strategie. To není nějaký zázrak, není to něco, co se objeví ze dne na den. Musíme ovšem rychle konat, protože američané jsou e, vepředu. Evropa není na mezinárodní scéně v tomto ohledu velkým hráčem. Máme před sebou hodně práce. Nejprve investice, interoperabilita, e, tak, aby všechna zařízení e, mohla opravdu spolupracovat, mohla komunikovat. Následně je zapotřebí také uvnitř společnosti. A, e, uživatelé potřebují mnohem více kompetencí, diverzifikovaných. Je toho opravdu hodně. A přitom musíme být velice e, obezřetní a cílevědomí, e, obě, e, obrátit se e, k budoucnosti a najít určitou e, vyváženou pozici. E, Eh, inovace ano, ale zároveň eh, uvědomit si problémy a rizika, kterou tato nová ekonomika představuje, protože tady se jedná o mega údaje, které je možno využívat eh, nejrůznějším způsobem. Jsou tady rizika pro soukromy a je třeba také chránit vlastnictví. Je to zásadní z právního hlediska, ale také z etického, protože jde o rozvoj demokracie. Hodně jsme o tom slyšeli, kombinování údajů, užívání zpracování údajů. Pokud tady nebude nějaké rámcové pravidlo, to není možné. Je proto zapotřebí eh, hodnoty Evropy dále posilovat. Děkuji. Další je pan Tošenovský na jednu minutu. Vážená paní předsedající, vážený pane místopředsedo komise, v současné době je pro naši ekonomiku a celou společnost nezbytné bezchybné fungování informačních systémů množství dat zpracovaných v reálném čase narůstá a stejně tak se zvyšuje potřeba technické infrastruktury pro jejich přenos s nejvyššími požadavky na jejich bezpečnost. zvýšení kapacity a přenosových rychlostí se stává podmínkou dalšího rozvoje. nesmíme však zapomínat na systémové zázemí bez kterého by nebylo možné zvládnutí velkých objemů dat v únosném čase to se týká cloud computingu ale i dynamicky narůstajících požadavků na superpočítačové systémy. ty jsou schopné ohromného počtu výpočetních operací na velkých objemech dat. potřebujeme nové přístupy ať jde o paralelní počítání nebo nové matematické metody. tato infrastruktura pro zpracování dat ale je velmi finančně náročná a měli bychom proto úzce spolupracovat a efektivně využívat unijní programy a fondy. Děkuji, paní předsedající. Děkujeme. A nyní má slovo paní Kalas, 1,5 minuty. Děkuji za slovo. Čas, který nám trval pro toto usnesení až eh, do plenárního zasedání, my jsme vlastně mm, přijali zprávu ohledně jednotného digitálního trhu v tom období mm, tak vlastně jsme získali lepší obrázek o tom, co potřebujeme v oblasti vysokoobjemových dat. My jsme chtěli za Evropský parlament zlepšit Um, business prostředí pro růst, inovace v této nové ekonomice. A pokud jde o jednotný digitální trh, tam jsme rovněž chtěli, aby komise prováděla široké a transparentní revize této oblasti a mm, to znamená, že v podstatě nepotřebujeme nějaké nové studie, ale revidovat, ověřovat, kontrolovat, zda skutečně jsme udělali vše pro zlepšení podmínek pro růst a inovace a zároveň bychom pochopili nové výzvy v této oblasti, tak abychom zainteresovali nové hráče, protože my v Evropě musí musíme skutečně efektivně těžit eh, z těchto vysokoobjemových dat. Jsou zde dvě základní věci. Jednak je to ochrana dat a poté zručnosti dovednosti. Ochrana dat, to je první oblast. Já doufám, že rámec pro tuto problematiku, mm, který v brzké době přijmeme, umožní komis komisi eh, předložit iniciativu pro volný pohyb dat v této oblasti, protože víme, že jsou zde různá omezení, která brání jednotnému trhu a zároveň pokroku v těchto nových eh, technologiích. A důležité je, abychom nehovořili pouze o osobních datech, protože vysokoobjemová data, ty se netýkají pouze personalizovaných dat, jsou to velká data, vysokoobjemová data, která umožňují našim společnostem z toho vyvozovat konkrétní důsledky. Pan místo předseda komise se rovněž zmínil o otevřených veřejných datech a strojově generovaných datech. A Poté jsou zde zručnosti a dovednosti. Pokud zde máme tato vysoko objemová data, ovšem nevíme, jakým způsobem je využívat, nebo nikdo není schopen je aplikovat, podniky nejsou schopny implementovat tato data, tak samozřejmě to neslouží ničemu a proto čekáme i na nová doporučení, která se týkají elektronické dovednosti v tomto ohledu. Děkujeme. Je zde modrá karta od paní Grapín. Jste ochotná na ní odpovědět, paní Kalás? od paní Grapíny. Takže prosím, paní Grapíny má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážená kolegyně, vy jste položila několik otázek a já si dovolím položit jednu otázku vám. Pan komisař se zmínil o důležitosti malých jazd. Moje otázka zní, myslíte si, že různé regulace, které se týkají velkoobjemových dat, eh, berou v potaz potřeby malých a středních podniků, to znamená small first, aby nedošlo k přehnané regulaci, tak aby malé a střední podniky nemusely v podstatě implementovat veškerou regulaci, která pro ně není specificky zaměřena. Děkuji za tento dotaz. Domnívám se, že Evropská ekonomika je založena na malých a středně velkých podnicích a právě proto toto musíme vzít v potaz i při debatě o regulaci této oblasti nesmíme zapomínat na malé podniky, protože jinak bychom vytvořili legislativu, která by pokrývala pouze potřeby velkých podniků a já doufám, že komise mm, to tak uh, skutečně učiní. Děkujeme a dalším řečníkem je pan Rotis. Jedna minuta. To jak Děkuji, eh, paní předsedající. Využívání digitálních eh, Dát by měl především zlepšit kvalitu života a napomáci k bohatství. Současná technologie se ale bohužel používá pouze ku prospěchu velkého kapitálu a nadnárodní společností, kterým se zvyšují zisky. Proto bychom měli definovat zisky, eh, které se budou točit kolem zájmu společnosti. Členské země by měly podporovat státní a veřejné investice do nových eh, digitálních technologií. Je třeba podporovat eh, výzkum, inovace a růst. Měli bychom podporovat eh, kvalitativní nové pracovní příležitosti a zajistit, zajistit eh, přístup k sítím a současně s tím eh, chránit eh, osobní data a malé a střední podniky. Samozřejmě je důležité, aby také malé a střední podniky měly přístup k datům a zlepšili tak pozici na trhu. Pan Helmer. Paní předsedající, já už jsem v tomto parlamentu 17 let. Byl jsem zde v, do, eh, v březnu 2000, eh, když jsme měli Lisabonskou radu a tehdy jsme chtěli tu nejkonkurenceschopnější eh, a nejdynamičtější znalostní ekonomiku na světě. Eh, za jednu a půl eh, desetiletí se ukázalo, že konkurenceschopnost Evropské unie naopak oslabila. Nicméně my dále eh, vymýšlíme nová prázdná slovní spojení. Nyní hovoříme o ekonomice hnané daty. Nemohli bychom se místo toho naučit jaké chyby jsme udělali eh, do, eh, v minulosti. To se přece dá dělat jinak. My můžeme pouze odbourávat překážky v konkurenceschopnosti, v kreativitě, ve svobodném podnikání. Eh, prostě uvolňujeme cestu příležitostem. Děkuji paní kapelná na minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedající, pane komisaře. Naš eh, každodenní realita je digitální. Žádná, eh, nevyhne se tomu žádná firma, eh, vlastně nikdo. Budeme mít i trh s masovými daty. Ty rostou, velká data rostou o téměř 45 nebo ještě více procent ročně a jsou v tom miliardy a desítky miliardy. V Spojených státech je tato kapacita daleko vyšší, čili my jsme zase posadu. Přičemž velká data se může používat nejrůznějším způsobem. Máme například eh, nové, nový software IBM, eh, který, dokazuje, který dokáže rozlišovat eh, skutečné uprchlíky od ekonomických přistěhovalců nebo samořídící auta nebo lepší předvídání klimatických podmínek nebo vysoce přesné zemědělství a tak dále Samozřejmě to všechno s využitím eh, satelitních dat, které budou ještě přesnější a ještě podrobnější, případně eh, eh, průmysl 4.0. Obrovský potenciál je zde pro telekomunikační a automobilový průmysl pro nové systémy dopravy. Ano, závisí ovšem, kolik se bude investovat do digitální infrastruktury, do výzkumu a vývoje a to si samozřejmě vyžaduje spolehlivý regulační rámec, včetně bezpečnosti dat. Do roku 2020 můžeme mít skutečně podíl e, těchto dat na HDP 3% a tak to využít šanci. Pan Korvin Mike. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, slyším tady, že pořád jsme pozadu, že nás pořád někdo předhání, že nás předhání Spojené státy americky. Mě by zajímalo, zda se o tomto také eh, takto debatuje v parlamentu ve Spojených státech jako u nás. Možná, že bychom měli být trošku přiměřenější eh, je tady eh, určité, určitý názor, že eh, my máme eh, vybudovat jakési struktury pro velká data a ne soukromé firmy. To se ovšem nikdy nepodalo, nepodařilo. Eh, co se týče sběru dat, to může dělat kdokoliv, ale podstatné je, že se schromažďují eh, data eh, soukromá z televizí a tak dále a to ukazuje, jak skutečně je důležité, jak využívat informace, které se v těchto datech, datech skrývají. A bohužel domnívám se, že to všechno je v zájmu velkých firm a proto si myslím, že Evropskou unii je třeba zničit. Děkuji. Děkuji vám. Eh, děkuji vám. Paní Thun und Holstein tady není, takže pan Tarabela na minutu a půl. Eh, paní předsedající, pane komisaři, eh, tento trh představuje také eh, velkou příležitost a zároveň velké nebezpečí. Mně jde o tři aspekty, které mi připadají zásadní a musíme je v tom vyváženém přístupu zohlednit. Je zapotřebí, aby všechny podniky od malých a středních až k nadnárodním měly stejnou šanci využít explozi tohoto sektoru, to znamená vytvořit tak takové hrací pole, které by zabránilo tomu, aby monopoly měly navrh, jak to v informatice často vidíme. Je to veřejný statek, to znamená, je třeba zrychlit administrativní postupy. E, Využijme této příležitosti, inovujme a e, administrativní e, služby zhodnoťme. Za třetí, trh velkých, velkoobjemových údajů představuje také určité nebezpečí a proto je zapotřebí potřebují takového právního rámce, který by znemožnil eh, podvody, které by mohly mít nedozírné následky. Děkuji. Já vám také děkuji. Pan Schaffhauser na jednu minutu vážené kolegyně, vážení kolegové, s metodami Evropské komise, na které jsme zvyklí, je tomu vždycky tak, že nám tady ukážou nějakou obrovskou výhru, řeknou nám, že když to dáme dohromady, produktivita, růst a zaměstnanost půjdou nahoru. Ale to daní dohromady věcí se děje ve jménu Evropské strategie. A já se ptám, zda je vůle vytvářet autonomní platformu, platformy, které by rivalizovaly Google, Facebooku, Amazon a tak dále. Jsou tady schop- možnosti eh, vkládat, skladovat údaje. Ne. Evropská strategie je otevřít se technologiím americké dominance, otevřít se velkým soukromým firmám, které drží v těchto oblastech monopol. Já tady mám zásadní otázku. Soukromé údaje jsou prodávány. Tady je základní surovinou člověk. Neměli bychom zakázat využití těchto údajů pro eh, prodejní účely eh, soukromí Eh, subjekt, to je něco eh, špatného. Je tady třeba eh, si uvědomit, že v svobodě hrozí velké výzvy. Děkuji. Pan Hokmark je další, prosím. Paní předsedající, tady je důležité zdůraznit jednu věc. Ekonomika založená na datech, to není nic nového. Ta změna je něčím, k čemu již došlo vlastně ty eh, ekonomiky, které jsou nejvíc hnané, eh, řízené údaji, tak jsou nejúspěšnější, ale nehovořím, nehovořme o tom jako o nějakém novém kouzlu. Tady jde o to, abychom zajistili, že budeme ti nejlepší eh, při zpracovávání údajů, protože údaje znamenají znalosti, vědomosti a je možno je distribuovat, přidělovat, užívat způsoby, které jsme ještě neviděli v moderní ekonomice. A jde o to, abychom dostihli e, určité věci. Je tady otázka kyberbezpečnosti, je tady také třeba e, věci sladit s e, Eh, ochranou bezpečí, ochranou soukromí. Musíme eh, adaptovat naši společnost, aby byla silnou společností, která prostě využije těchto možností, protože si to zaslouží. A já si myslím, že to je poměrně, eh, že tady je jedna jednoduchá cesta. Pokud chceme, můžeme se rozhodnout, že budeme ti nejlepší jak tady řekl eh, pan Schaffhauser a další, někteří žijí v 19. století, ale my nežijeme v 19. století. Můžeme se rozhodnout, že budeme vepředu, že prostě se otevřeme těm nejlepším kapacitám a umožníme naší společnosti, aby byla ta nejlepší. To je rozhodnutí, které můžeme přijmout a já si, paní předsedající, myslím, že bychom ho přijmout měli. Děkuji vám. Pane Hokmarku, je tady modrá karta od pana eh, Žaliho. Eh, přijmete ji? vidělám a kezdetektől a vitát, és eh, egyetértek azokkal a célokkal, amely... Děkuji za slovo. Já jsem pozorně poslouchal a souhlasím se všemi cíly, o kterých jste se zmínil. Je velice důležité pro je to důležité pro evropskou ekonomiku, pro naše jednotlivá průmyslová odvětví, ale zároveň pro naše občany, jakým způsobem chráníme naše data. To je zásadní data musí být chráněna nejenom před velkými společnostmi, ale zároveň je musíme chránit před různými politickými zájmy, které by chtěly oslabit Evropu. Nevidíte zde určité nebezpečí ze strany jiných států. Dále je zde například migrační problematika, Víme, že například Moskva je velice aktivní v těchto problémech. Nemyslíte si, že jsou zde problémy určitých politických sil, které by se mohly snažit ohrozit a oslabit Evropu tím, že budou zneužívat například tato data? To je moje otázka. To znamená, zda by ne, taková data mohla zneu, mohly zneužívat subjekty mimo Evropskou unii. Děkuji za tento dotaz. Velice si cením této možnosti zdůraznit ještě jednu věc data. To není nějaká magická digitální záležitost, jde o vědomosti, o poznatky a ty mohou být velice rychle šířeny, děleny, stíleny, samozřejmě to je opravdu kouzlo vědomosti a poznatků. To nejsou pouze data, a já jsem to pochopil tak, že většina na například internet věcí, internet všech věcí, to nejsou pouze osobní data. Ovšem právě v takové ekonomice založené na datech můžeme uh, uchovávat uh, tato osobní data a zároveň uh, úroveň kyberbezpečnosti agregovaným způsobem využívat tato data pro zdravotnictví, výzkum, vědu, mnoho lidí na této straně spektra, té vzdálené straně spektra si to nepřeje. Ovšem, my dva si myslím, že určitě společně chápeme to, jakým způsobem by měla být využívána data, vědomosti, poznatky, ochrana eh, soukromí, ale zároveň ochrana vůči postavení Evropy. Děkujeme paní eh, Kumpla Natry. Má slovo na... Ei je... ole kovin paljon v současné době Evropská unie, co se týče digitálního hospodářství, nemá co nabídnout. Eh, eh, používejme evropské výrobky, evropské programy. Eh, Evropa se prostě musí postavit na nohy, jinak budeme jednoduše a prostě všechno nakupovat z Číny, z Ázie a sami nebudeme dělat nic. My máme ovšem například firmy, které budují infrastrukturu a ty patří ke světové špičce. My potřebujeme Evropskou unii, aby vytvořila digitální společný trh. Potřebujeme jednotné standardy, potřebujeme sjednocenou ochranu dat a to zákonným způsobem. Máme šanci Eh, vytvořit z Evropské unie skutečně eh, živého a předního aktéra světového digitálního trhu. A pokud se týče ochrany dat, eh, to může být evropská specialita. My skutečně potřebujeme a můžeme přetvořit Evropskou unii v předního aktéra, který si takto vytvoří miliony pracovních míst. Pan Rübik. Děkuji vám. Myslím, že žijeme v úžasné době. Přecházíme z reálného světa do virtuálního a reálný svět se nám eh, odzrcadluje v tom virtuálním a tak dále. Mm, je třeba najít algoritmy a matematickou bázi, tak abychom se vyznali v tomto novém světě. A to znamená, že potřebujeme i novou platformu pro matematiku, informatiku, e, algoritmy e, pro e, abychom se stali best enabling technology místem. Je jasné, že v současné době máme Eh, tady zhruba 200 eh, miliard eh, dotazů v kybernetickém prostoru za den. To tady dříve nebylo. Máme 8 milionů tweetů, máme miliardu příspěvků na, Face, na Facebook, 30 miliard chatů na WhatsApp a tak dále. Prostě bytů, které vytváříme, je více než zemek písku na celé zemi. Každoročně se objem dat, které kolují zemí, zdvojnásobuje. A e, analytika, která ukáže, která bude porozumí to, co se skrývá za těmi daty, to je potenciál pro budoucnost, pro nová pracovní místa. A tuto strategii musíme rozvíjet eh, lépe, rychleji a účinněji. Děkuji paní Lauristin na jednu minutu. Eh, děkuji, já bych chtěla využít eh, příležitosti a mluvit estonsky, protože je tady hodně, hodně Eh, lidí a chtěla bych, aby mu všichni rozuměli. Eh, myslím, že komise pochopila, co je třeba učinit, eh, abychom konali, abychom vytvořili možnost dalšího rozvoje digitální společnosti, ale ten obrázek, který se tady vyjevuje, zase není tak úplně veselý, protože tady vidíme velkou nerovnost na jedné straně severské země, na druhé straně Bulharsko, Itálie a Řecko a ty rozdíly jsou obrovské ohledně znám znalostí, dovedností, know-how. Je tady obrovský rozdíl a z toho vyplývá moje otázka. Vzdělávání, eh, odborná příprava, osvěta, teď je to vše v rukou členských států, ale státy, kde je ten rozvoj velice pomalý, eh, ty prostě nedokáží anticipovat potřeby a pokud věci zůstanou tak, jak jsou, tak ten cíl, kterého se snažíme dosáhnout, nikdy nedosáhneme. A z toho pramení moje otázka. Jaký je plán? Jak to vidí komise? Jak překlenout eh, tyto nedostatky? Jak zajistit, abychom umožnili lidem využívat tyto objemy dat a Evropa mohla postupovat ku předu a stala se první. Pan Šegor na minutu minutu a půl. Děkuji vám eh, zpracování eh, údajů a eh, velkého objemu dat neustále roste. Od několika Eh, eh, od několika základních eh, megabitů se to rozvinulo do obrovských šířek a objemů a tento ob- vývoj by mohl mít na všechno zásadní, zásadní dopad a teď myslím úplně všechny oblasti lidské činnosti, ale je to také obrovský ekonomický potenciál pro podniky, pro vytváření nových pracovních příležitostí, využívání zpracování zpracování, rychlého zpracování velkého objemu dat je e, klíčové a proto do toho musí Evropská unie stoupit a to co nejrychleji a e, zamezit tomu, aby se nám e, Spojené státy vzdalovaly a proto je zapotřebí vytvořit jednotný trh velkých objemů údajů, to je zásadní pro interoperabilitu a standardy a také interoperabilitu v nejrůznějších oblastech spojených s využitím nových technologií, především v oblasti vzdělávání a výzkumu. Pane Šegore, přijmete modrou kartu? Pane Rubiku, prosím. Já, uh, já jsem chtěl eh, poděkovat, protože myslím, že je tady udeřeno hřebíku na hlavičku. Myslíte si, že nové vyhledávače umožní také občanům a privátním firmám eh, více sledovat své údaje a zjišťovat, jakým způsobem jsou využívána. To by mohlo být eh, velice dobré pro malé a, malé a střední podniky, které teď těžko drží krok. Eh, já si myslím, že eh, by to tak mělo být, ale malí, malí prostě mají vždycky nevýhodu ve srovnání s těmi velkými. To je prostě takový problém. Tím se dostáváme eh, ke na konec zástupců politických skupin a nyní ke HDI. Paní Breda jako první. Děkuji paní předsedající. Eh, pane komisaři, eh, big data eh, mohou mít pozitivní dopad na společnost, pokud se s nimi zachází společ, s odpovědným způsobem. A myslím si, že ta etická dimenze je jasná. Třeba tady kolegové hovořili o sledování uprchlíků. Eh, internet, eh, internet všeho a pro všechny, tak na to ovšem Evropská unie potřebuje otevřený internet a přístup eh, pro všechny. Eh, tady jsem byla celkem eh, překvapena, eh, že se zde ukazuje, že snad má být data mining, dokonce copyrightovaný dat, uvolněno například pro vědecké účely. Jenomže to znamená ne zlepšení zlepšení právní jistoty právě naopak a jak by se to mělo potom promítnout do partnerství veřejného a privátního sektoru mnohé takovéto projektu skutečně si vyžaduje eh, vytěžování eh, veřejně dostupných dat, která jsou ovšem zatížená copyrightem. Eh, takže tady potřebujeme velké zjednodušení právní situace. Jedině takto se mohou začít velká data rozvíjet. Děkuji. Nyní pan Polčák paní předsedající ehm, zde byla zmíněna celá řada aspektů datové ekonomiky ať je to ochrana eh, osobních údajů versus byznys s daty s údaji nebo mm, ať je to bezpečnost a ochrana vlastnictví a na úkor tedy proti tomu požadavek na flexibilitu. nicméně já bych si dovolil zmínit ještě jednu otázku která zde nepadla a to je otázka ochrany autorských práv versus požadavek na rychlé získávání souhlasu. nepochybné je že eh, ochrana autorských práv musí být zabezpečena i já se k tomuto požadavku hlásím. problém je však rychlost souhlasu která souvisí právě i s tím jakým způsobem budou eh, data posouvána v ekonomice jak rychle můžete získat data eh, souhlasy oprávněných nositelů práv. a zde si myslím že je ještě velký nedostatek právě na úrovni eu. nefunguje zde vnitřní trh kolektivní správci jsou svázány národními legislativami a i v tomto ohledu by evropská unie měla tedy rozhodně přidat. děkuji. López. No. Uh, není, takže Děkuji, paní předsedající. Eh, já jsem eh, podal už mnoho ústních eh, dotazů a také jsem se mnohokrát hlásil k tomuto tématu. A dívám se také na odvrácenou stránku, totiž že existuje takové nevýhody, které vedou k podpoře podvádění v informatice. A skutečně, eh, pokud eh, chceme zajistit univerzální službu, tak samozřejmě eh, tady data také mohou pohnout pomoci. Ale důležité je, abychom měli ochranu dat. Jinak můžeme rozvrátit sociální a kulturní situaci. Já tedy se připojuji k tomuto dotazu, k této ústní interpelaci. Eh, na půdě OSN jenom před třemi dny eh, zaznělo eh, takové napomenutí Spojených států, aby se situace jak si posuzovala poněkud opatrněji. Možná by se komise mohla vyjádřit také k tomuto tématu. A ještě pan Marias jako poslední. Děkuji, paní předsedající. Řekli jsme tady mnoho. E, jde o to více investovat do nových e, informačních technologií a tyto peníze mají větší hodnotu než e, investice jinam ale já si nemyslím, že bychom měli pořád se ohlížet na Eh, tyto věci. Je třeba především se soustředit na překonání fragmentace evropského trhu a zároveň chránit evropské trhy. Je třeba přerušit liberalizaci eh, především v té oblasti služeb. Teď myslím na jednání kolem smlouvy TISA je e, nutné, abychom se zblízka zabývali riziky a nebezpečími, e, které jsou spojené s přechodem na digitální e, podobu, na digitální ekonomiku, protože tady jsou v, řadu, v řadě ohledů různá nebezpečí na internetu pro i konkrétní lidi. Teď závěrem dáme slovo panu místopředsedovi, panu Ancipovi. Děkuji vám. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslanci a poslankyně, děkuji vám za vaše otázky, připomínky a názory. Nám jde o maximalizaci toho obrovského potenciálu jednotné eh, strategie digitálního trhu a všech iniciativ, které jsme naplánovali na letošní eh, rok. Já souhlasím s váženou paní poslankyní Vicky Ford která zdůraznila význam skutečně transparentního zadávání a podle analýz, které eh, také zadal Evropský parlament, eh, pokud bychom eh, byli schopni implementovat elektronické zadávání zakázek napříč Unii, tak bychom vlastně ušetřili nějakých 50 miliard eur ročně obrovský objem peněz, které nám chybí, musím bohužel říci. Takže tady je otázka elektronických faktur, je tady otázka digitální digitálního podpisu, to se užívá, ale musíme chránit soukromí, musíme chránit soukromí každého eh, jednoho eh, občana a zároveň umožnit volný tok údajů napříč Evropou. Parlamenty eh, musí otevřít své údajové Eh, své databanky, a to ve všech členských státech. Musí tady eh, umožnit přístup k údajům malé a střední podniky nebo velké, na tom nezáleží. Digitální eh, vlastně rozdělení Evropy, to je velké téma v Evropské unii a to není eh, dělítkom pouze mezi členskými státy, ale i uvnitř některých členských státech tomu tak je. I v těch zemích, kde je IT na vysoké úrovni, vidíme, že existují skutečně zásadní velké rozdíl, eh, rozdíly mezi, dejme tomu, městskými aglomeracemi a venkovem, muži a ženy ženami, mladými lidmi a staršími občany a my se všemi těmito aspekty zabývat musíme. Eh, dala jste mi minutu a já už jsem hovořil dvě a půl minuty. Je mi tak líto, že nemáme víc času. Každopádně Evropská komise předloží ty příslušné legislativní návrhy v letošním roce. Musíme si trochu pospíšit, jelikož samozřejmě existují rizika. To teď se obracím na vás, pane kolego, ale eh, to největší riziko je, že bychom prohráli tento závod a proto si musíme pospíšit. Chtěl bych vám poděkovat za dnešní rozpravu. Těším se, že budeme pracovat eh, rychle a efektivně se všemi kolegislativci, abychom eh, vy, eh, dokázali vyprodukovat ty podmínky, které by zajistily bezpečný a rychlý způsob využití této obrovské možnosti. Předsedající, děkujeme, pane místo předsedo. Eh, návrh eh, usnesení